nad to jako komise na každou, za každé opatření, za každý krok musíme skládat účty, tedy parlamentu. V tomto stádiu po výměnách názorů s parlamentem až tedy ta zpráva bude vypracována, bude potřeba, aby parlament a rada eh, detailně prodebatovala, eh, prodebatovala některá témata eh, povahu všeobecných nedostatků v tomto směru. Použití jiných mechanismů, třeba článek 7, to musí ještě zůstat k dispozici, to je jasné, Eh, nebude to žádná šedá zóna, kdy bychom si nebyli jisti, jaké instrumenty máme k dispozici. A tady eh, si vyžádáme odbornou radu naší právní služby, aby bylo zcela jasně popsáno, jakým způsobem a který nástroj v kterém případě eh, může být použit. V radě vytvořili tady některé členské státy seznam určitých eh, nedostatků, eh, abychom věděli konkrétně, o čem hovoříme. A tím eh, přispívají k právní jistotě. Ale ten seznam musí zůstat otevřený, aby bylo možné tento mechanismus použít i na případy, které si ještě neumíme představit, Eh, aby Evropa uměla reagovat eh, v každé situaci eh, i nečekané. Budeme mít indikativní lhůtu, v rámci níž musí komise jednat, poté, co tedy dostala vysvětlení od toho postiženého členského státu. Bude to tedy určitá lhůta. Ale podle mého názoru důkladnost je důležitější než rychlost. Komise musí mít eh, možnost vše velice detailně proskoumat, analyzovat poté, co vyslechne stanovisko eh, postiženého členského státu. Ty informační zdroje, eh, z nichž komise čerpá eh, při své práci, i ty je možné kritizovat a eh, seznam rozsudků, které může eh, použít a informační zdroje, to všechno si parlament může vyžádat, aby mohl precizně hodnotit. I otázka, jakým způsobem můžeme dále posílit ochranu koncových příjemců, na to je potřeba ještě odpovědět mechanismus právního státu, o němž dnes eh, hovoříte a který je u vás v dobrých rukou, je důležitým stavebním kamenem eh, návrhu komise pro další víceletý finanční rámec od roku 2021 do roku 2027. Eh, tím odhlasujeme řadu principů, které zajistí ochranu Eh, peněz daňových poplatníků, kterou je třeba stále posilovat. My tím překonáváme určitý nedostatek v evropském právu a tuto mezeru musíme optimálně zaplnit ve lhůtě, kterou na to ještě máme, tak, aby eh, řízení rozpočtu v nadcházející době se mohlo realizovat za optimálních podmínek. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní za eh, výbor pro regionální rozvoj paní Michajlova na jednu minutu. Děkuji vám, pane, předse- paní, eh, pane předsedo. Eh, výbor pro regionální rozvoj a jeho stanoviska Eh, se zabývá také rozvojem demokracie, dodržováním vlády zákona a podobně. Mm, my máme tedy té eh, rozhodnutí eh, naplňovat pravidla na ochranu právního státu a je třeba tady mít jasné garance toho, aby finální příjemci těchto fondů Eh, netrpěly negativní dopady. Sankce by měly být přiměřené, měly by být založeny na rovném přístupu ke všem členským zemím a brát v úvahu sociální situaci v příslušné členské zemi. Pokud se týče strukturální a kvězných fondů, těmi, těmi komise Eh, realizuje politiky Unie a je možné zde aplikovat také nařízení o obecných nařízeních eh, pro ochranu konečných příjemců a komise by měla sledovat naplňování právního státu v členských zemích, ale také to, zda se správně používají eh, přidělené prostředky. Děkuji. Není pan Scholz za výbor pro ústavní záležitosti. Eh, kolegyně, kolegové, já jménem výboru pro eh, ústavní záležitosti konstatuji a potrhuji, že je skutečně nutno uskutečňovat princip právního státu. Musí se to odehrávat v souladu Eh, s rozpočtovým plánem a se zásadami hospodárnosti. Eh, nezávislost a nestrannost justice je nezbytná. Proto, jakožto výbor AFKO, navrhujeme, aby členské země eh, měly povinnost spolupracovat bez ohledu na jejich konkrétní konkrétní situaci a vše eh, řádně eh, zapracovat do vlastní legislativy. Přejeme si tedy, aby komise eh, měla, byla procedurálně povinna provádět vyhodnocování dopadů navržených opatření. Domníváme se, že role Evropského parlamentu o informovanosti musí být eh, posílena. Ten proces musí být transparentní a musí odpovídat principu přiměřenosti. Děkuji. Prochorujeme στο κύκλο των ομιλητών εκ μέρους ομάδων. Děkuji. Nyní přecházíme k řečníkům za politické skupiny a jménem EPP to bude paní Gresle na minutu a půl. Děkuji, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Eh, předložili jsme pouze osm drobných eh, odstavců, ale já v to vkládám velké naděje, poněvadž je to první nařízení, která se zabývá eh, deficity naplňování právního státu ze strany úřadů a orgánů členských zemí. Domnívám se, že se zabýváme velkou slabinou EU, to znamená členskými zeměmi se skorumpovanými strukturami. Eh, je to nový jev státní korupce. Eh, šéfové vlád eh, takto zajišťují peníze svým přátelům a známým a také příbuzným a pomocí svého politického vlivu zabraňují ve vyšetřování eh, těchto případů porušování právního státu. Eh, my musíme eh, říci, že je to opravdu záležitost, která se týká poměrně málo jedinců, kteří si plní své kapsy penězi určenými pro něco jiného. Takže eh, de facto musíme řešit eh, situaci, eh, kdy v členských zemích se tyto problémy neřeší, poněvadž i na tom není politický zájem. De facto eh, není to záležitost, která by se týkala daňových podvodů, to je vlastně něco jiného a objevilo se to tady mm, eh, vlastně nedopatření, měli bychom to především hlasování eh, vyškrtnout. Děkuji nyní za socialisty a demokraty paní Ayala Sender. Sí, gracias. Děkuji, pane předsedo. Velmi děkuji jak paní Gardiasabal tak i panu Sarvamovi a celému výboru pro rozpočtovou kontrolu za jejich náročnou a složitou práci. Já bych také upřednostňovala přímé a politické sankce a v radě, a ne, aby bylo na komisi a parlamentu, aby prováděli práce, které se týkají velké části evropského financování, které už teď nemá dobrou pověst, to nám opravdu ještě chybělo, ale v každém případě jsem ráda, že zpravodajové dospěli k dobrému textu, kde je velká část prostředků dobře chráněna. Je jasné, že bez judikatury, bez nezávislé justice, bez nezávislých soudců samozřejmě není možno chránit finanční zájmy evropských fondů, evropských prostředků, které ovlivňují život, ovlivňují občany, příjemce. Myslím, že se jim podařilo vyřešit kvadraturu kruhu, změnit eh, nebo postihnout eh, jednání vlád eh, těmito sankcemi prostřednictvím rozpočtu, ale nezasáhnout konečné příjemce. Já bych byla ráda, kdyby to nebylo na poli parlamentu, politických eh, činitelů, kteří už eh, vypracovávají své zprávy v oblasti lidských práv. Já ale chápu, proč je to takto uděláno a budeme to velmi sledovat velmi pozorně. Je to dobrý text, složitý, komplikovaný, ale pokud ho dobře uplatníme, pokud ho dobře vysvětlíme, tak dosáhneme toho, co jsme říkali i dnes dopoledne. Abychom měli Evropu, která chrání, o které hovoří pan Macron, musíme začít u těch, že ji budeme chránit před těmi, kteří ji chtějí zničit. A já si myslím, že tento text k tomu poslouží. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Čarněcky na jednu minutu. Pane předsedající, paní komisař. Pane předsedo, dámy a pánové, já souhlasím s kolegyní paní Ayalu Sender, že je třeba chránit Evropu před těmi, kteří chtějí zničit. Jen otázka, kdo chce zničit Evropu? Ti, kteří vyvolávají vlnu euroskepticismu svými činy, v evropských zemích, anebo ti, kteří se vměšují v práva členských států a tím vyvolávají spouru společnosti někdy na ulicích, jak to vidíme ve Francii, a někdy u volebních uren, jak jsme viděli v celé řadě zemí, počínaje Itálii přes Rakousko, Česko, Polsko, Maďarsko či další země. Zdá se, že měl pravdu pan Sarvama, když hovořil o pandořině skřínce abychom ale neotevřeli pandořinu skřínku tím, že navrhneme nařízení, které může být velmi špatně interpretováno. Já vlasti pana Ettingera jistě uznávám a právo volby politika na místo místo předsedy soudu v Karlsruhe. To je eh, na vás, to jsou vaše věci, ale my se nechceme ve vaše věci vměšovat a proto vás prosíme, abyste také vy ctili takové země, které zde byly atakovány. Bylo zmiňováno Maďarsko. Oni mají demokracii, kterou si sami zvolili a my to musíme respektovat. Je to velmi kontroverzní návrh. Děkuji. Děkuji. A nyní za ALDE má slovo paní Jetemeke na minutu a půl. Oikeusvaltioperiaate on... Děkuji. Princip právního státu je samotným základem všech demokratických států. Když tento princip není respektován, není zaručen, pak ani spolupráce mezi všemi členskými státy nemůže fungovat. A má to negativní vliv na život občanů. Když nějaký členský když nějaký stát chce vstoupit do EU, musí se držet určitých kritérií, jde o společnou odpovědnost, ale přesto upozornit, že tento návrh nevyřeší všechny problémy. My máme velmi vysoká očekávání, ale v tomto eh, návrhu jde především o ochranu evropských finančních prostředků a jejich správného využívání. To znamená, že tyto všeobecné nedostatky musí mít souvislost s evropskými penězi, jinak není možné tento postup aktivovat. Proto tento nástroj neřeší problém všeobecnějších nedostatků dodržování právního státu. Jsem si celkem jistá, že aplikace tohoto mechanismu v praxi bude náročná, těžká. My jsme navrhli zlepšení, ale myslím, že bude obtížné zaručit ochranu koncových příjemců Moje frakce tento návrh podporuje, ale z právního hlediska eh, je toto nařízení velmi komplikované a byrokratické. Bude zajímavé zjistit, jak má fungovat v praxi. Jak bude fungovat v praxi. Za GUE paní Nerida dvě minuty. Eh, děkuji. Musím říci, že když jsem ten dokument prošla, prošla, tak jsem měla určité pochybnosti. Je nesrozumitelný a i když hovoříme o právním státu, tak vlastně z toho děláme politický nástroj, takže je eh, obtížné eh, provádět pravidla jedním směrem a ne jiným. Mohlo by to být mít negativní dopad na různé země bohaté země budou mít výhodu. A vytváříme tady situaci, kdy eh, státy nebudou odpovídat za peníze, které tam poplynou, ale my jsme odpovědní za rozpočet. Komise by neměla mít tak vysoké pravomoci, aby činila rozhodnutí, která se týkají právního státu v určitých zemích komise ráda eh, ignoruje dění eh, ve Španělsku a situaci v Katalánsku, tak eh, komise mlčí a neříká nic o lidech, kteří chtějí hlasovat. A pak tady navrhuje postup, jak zajistit rovnost všech v EU. Hovoříme o komerční oblasti ale vidíme, že tady bude výhoda pro ty, kteří straní eh, komisi. Potřebujeme tady lépe věc vysvětlit. Když se podíváme na různé pravomoci, které mají v různých zemích, tak vidíme, že v některých zemích lidé utrpí, nebude se jim dostávat příslušné ochrany. Nevím, jestli je to optimální cesta. Neměli bychom hodnotit politické dění. Chci tedy požádat komisi, aby si toto ještě rozmyslela a eh, aby těch pravomocí svým kapacitám trochu odebrala. Děkuji. EFDD, pan Arnold, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Velká otázka tedy je, za jakých okolností se toto využije, co se týče eh, podvodu, zneužívání fondů, špatného využívání eh, daně, peněz daňových poplatníků. To je správné a nikdo eh, není více proti než já aby se, peníze, aby se s penězi podvádělo. Ale hovoříme-li o situaci, kde EU má vážit, jestli členský stát jedná nějak, jaký se nelíbí, to znamená, bude činit politi- politická rozhodnutí proti členskému státu, to je úplně něco jiného. A mně se zdá, že tady má Čarnecký velkou pravdu. A co mě ještě více znepokojuje, je postup kroků komise, kdy eh, Rada má reagovat jenom e, jinak některý stát přijde o peníze. Je tady e, důkazní břemeno, ale e, mělo by být opráv, jaksi obráceno. Chceme-li někoho obvinovat, měli bychom přijít z důkazy té viny a ne, aby se ten obviněný bránil. V praxi to povede k situaci, kdy na jedné straně budeme mít nevolenou komisi, která bude hodnotit volené vlády a myslím, že to je návrh, jestli budeme eh, činit, eh, uvalovat sankce nebo ne, bude záviset hodně, jestli eh, je ta země v EU populární a nebo ne, jinak její situace nebude stejná. Maďarsko, Španělsko a tak dále. Můžeme se dostat do situace, kdy cokoliv může být vlastně chápáno politicky. A pakliže EU chce skutečně prokázat eh, eh, odhodlání chránit eh, právní stát, tak by především měla šířit hm, šířit optimální postupy těch, kteří právní stát mají dobře zaveden. Děkuji vám. Děkuji za ENF, pan Žoltek na minutu a půl návrh Evropské komise, eh, to je vlastně úsilí o převzetí úplně úplné kontroly eh, nad členskými zeměmi a v případě neposlušnosti eh, víceméně tedy Eh, zbavit eh, stát jakéhokoliv financování. A to třeba, když eh, se bude zdát komisi, že příliš málo se věnujeme homosexuálům nebo teroristům nebo migrantům nebo tak. Takže také se to týká ekologie. V příštích letech příští leta budou velice nebezpečná pro, Evro, pro polské hospodářství a energetiku. Proto jsme v Polsku založili stranu zvanou Polexit, abychom se z těchto evropských struktur dostali. My jsme vždycky chtěli Evropskou unii, ale takovou, jako měla myslí Schumann. Eh, to znamená společenství národů se svobodným obchodem, se svobodnou výměnou eh, boží a tak dále. Ale Unie eh, se stává okupantem. Já apeluji na občany všech evropských občanů, Eh, kde eh, aby eh, se, abychom se sjednotili a abychom Unii proměnili v to, co měla být, nebo ji rozbili. Děkuji. Paní Montel na jednu minutu za nezařazené. Článek 3 Evropského prohlášení deklarace o lidských právech. Říká, že princip svrchovanosti eh, tkví v národu. Žádné individuum eh, nemůže vykonávat autoritu, která eh, mu není příslušná. Když dáme komisaři možnost eh, postihovat členské státy, které nebudou plnit tzv. hodnoty Evropské unie, tak váš text eh, poškozuje toto právo národů rozhodovat svrchovaně o politikách, které chtějí uplatňovat. Podle judikatury může být země zbavená evropských fondů, do kterých přispívá kvůli tomu, že například zavře univerzitu, která je financována cizím kapitálem nebo odmítnutím otevřít své hranice veškeré bídě světa. Velmi dobře si vzpomínáme, jak Brežněv omezoval svobodu. Evropská unie dnes recykluje tento koncept pod pokličkou demokracie a právního státu. Já doufám, že bude odsouzená ke stejnému osudu, jako je Sovětský svaz, ať je lidová svrchovanost a demokracie. Děkuji. Děkuji. A nyní na minutu a půl má slovo pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já si myslím, že potřebujeme toto nařízení Evropský rozpočet musí být účinný a veškerá pravidla musí být dodržena. Pokud členský stát nebude dodržovat jednu z hodnot Evropské unie, to znamená právní stát, tak musíme mít možnost zasáhnout a chránit rozpočet Evropské unie. Návrh zpravodajů vyjasňuje jisté části, které v původním návrhu komise nebyly jasné, ale některé části by měly být ještě vyjasněny. Není úplně jasně řečeno, jakým způsobem bude poměřován způsob, jakým nedostatky týkající se právního státu ovlivňují rozpočet Evropské unie. Ty sankce nejsou poměřovány nebo stanovovány na základě těch škod, pak se zde také říká, že když budou pozastaveny platby členskému státu, takže by příslušní koncoví příjemci měli dostat své peníze, ale nejsou zde dostatečné záruky. Já doufám, že se rozptýlí poslední pochybnosti, abychom měli nařízení, které bude uplatňováno ve prospěch e, občanů. Děkuji a nyní má slovo paní Toma na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, Demokracie je příliš ceným klenotem, příliš křehkým a příliš závažným na to, abychom ji ponechali pouze v rukou vlád. Demokracie neexistuje bez právního státu, jak říká preambule Evropské charty základních práv. Unie spočívá na principu demokracie a právního státu, cituji. Takže Evropská unie má povinnost toto zaručit. V posledních letech došlo k událostem, o kterých jsme si mysleli, že patří doba minulým. Byl to útok na svobodu tisku, nezávislost eh, justice proti lidským právům. Bohužel k těmto útokům pořád ještě dochází, čím dál častěji, všude v Evropě. A já bych doplnila, žádný členský stát předtím není chráněn. Je tedy nutné, aby Evropská unie vytvořila efektivní nástroj, aby skoncovala s těmito nedostatky a potrestala vlády, které se takto provinily. Já děkuji komisi za tuto iniciativu a především zpravodajům paní Gardia Sábal a panu Sarvamovi, kteří chtěli vytvořit tento systém sankcí na základě článku 2 který bude reagovat eh, na nedostatek našeho právního systému, jak říkal pan komisař Ettinger. Nicméně je třeba najít eh, právní základ a tím pádem tento mechanismus musel být navázan na rozpočet Evropské unie. A proto si musíme dát velký pozor při uplatňování tohoto mechanismu, a to ze dvou důvodů. Za prvé, důležité je kontrolovat, že to bude skutečně postihovat vlády a ne občany, příjemce evropských fondů, protože by bylo absurdní, kdyby studenti, výzkumné laboratoře, univerzity, zemědělci nebo regiony měli být obětí chyb, které způsobily jejich vlády. To by byla dvojí sankce, dvojí trest. Musíme si dát také pozor na to, abychom zabránili tomu, aby tento nástroj, který má chránit právní stát, se nestal nástrojem rozpočtového řízení nebo řízení nedostatkových rozpočtů vzhledem k chudobě našeho rozpočtu, vzhledem k tomu, jak je ten náš rozpočet nízký. Doufám, že komise nebude v pokušení. Děkuji a nyní má slovo pan Kožmiuk. Minuta. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Eh, já chci poukázat na to, že zpravodajové eh, eh, zde nenavrhují jednoznačná kritéria pro to, aby, byla identifikována, aby byly identifikovány nedostatky v jednotlivých členských zemích, což vytváří nebezpečí, že by Brusel toto mohl zneužívat pro trestání nekonformních vlád tak, jak je to tady napsáno, eh, má komise příliš velkou eh, manevrovací eh, oblast. Blokování prostředků z unijního rozpočtu v souvislosti se nerespektováním disciplíny rozpočtové. To komise může jednat, ale třeba v případě Francie nikdy žádné sankce zneseny nebyly. A <clears throat> Eh, když, eh, když byl předseda Juncker dotázán, proč je tak, odpověděl se svým typickým šarmem, protože je to Francie. Myslíme si, že by bylo nezodpovědné eh, jít ještě dalším zpřísněním cestou tohoto nařízení, takže mm, budeme hlasovat proti. Děkuji. Nyní pan Ali na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Víte, na ochranu eh, eh, unijního rozpočtu v příštím finančním období potřebujeme nejenom tedy sankční mechanismus, ale také eh, pozitivní pravidla, abychom zajistili zdravé financování. Máme na to kodanská kritéria, základní práva a máme také smlouvy. Součástí právního státu je také dodržování principu zdravého finančního hospodaření a ochrany eh, finanční zájmu Unie. Komise by měla eh, ustavit eh, panel nezávislých expertů, kteří by skutečně nezávisle posuzovali situaci v jednotlivých členských zemích a evropské instituce by jejich stanoviska měla, měly brát v úvahu. Komise také má nyní zajistit, aby také eh, veškeré prostředky učené pro nevládní organizace byly řádně vypláceny eh, příslušným příjemcům. Parlament by měl být eh, rovnoprávným partnerem komise a rady v případě uvalení nebo naopak zrušení opatření na jednotlivé členské státy a de facto eh, by měl by zde být eh, vyžadován souhlas obou institucí parlamentu i rady. Děkuji. Není pan Věgas na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Čeho chceme dosáhnout pomocí této zprávy? Zajistit, aby poskytování Eh, financí členskému státu záviselo na dodržování právního státu. Musíme si ale položit otázku, o jakém právním státu mluvíme a kdo určí, jestli právní stát je nebo ne. Bude to EU, která bude kontrolovat fungování institucí v členském státu. To je EU, která nepřijala výsledky referenda ve Francii, Nizozemsku, Irsku a která neakceptuje výsledky referenda o Brexitu. To všechno jsou výsledky referenda, eh, které rozhodli lidé, kteří se rozhodli z EU odejít. A co bude potom? Eh, až se ty peníze odeberou, budou ten účet platit chudí, protože EU nakládá s uprchlíky určitým způsobem, penalizují nevládní organizace, které chtějí pomoci vyhledávat a chránit uprchlíky. Myslím, že to zníží e, legitimitu EU, bude-li zasahovat do právního státu. Suverenita lidu e, je důležitá pro jeho budoucnost a měl by si mít možnost zvolit svůj model rozvoje. A to se může dostat do rozporu s přáním EU. Jinými slovy, odmítáme tento nástroj pane eh, předsedo. Dnes hovoříme o ochraně eh, rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků eh, v oblasti právního státu v členských státech. Jak vyplývá z názvu, jde o peníze vynakládané, vynakládané třeba v Maďarsku či Polsku, protože nesplňují, nesplňují vlastně diktát EU a e, nechovají se jako ostatní členské státy, neposlouchají Brusel. To, tento nový nástroj by jim to měl znemožnit. E, ale je škodlivý. E, co se týče daní, potřebujeme solidaritu, potřebujeme nezávislé hodnocení ze strany komise, ale to nadále bude podrývat suverenitu členských států. Tento nástroj je přímo eh, namířen proti Polsku a Maďarsku hrdým zemím, které správně po dekádách komunistického diktátu eh, se rozhodli eh, si nenechat o sobě rozhodovat. Budeme proti. Děkuji. Paní Schmidt, jeden a půl minuty. vážený zástupče komise, vážení kolegové, jsem poněkud přesvě- překvapena, jakým směrem se tato debata ubírá. Jedno je jasné. Eh, evropské prostředky nejsou dar, ale investice. A když v některých členských státech nefunguje boj proti podvodům, tak je potřeba přece proti tomu něco dělat. Ku příkladu 80 evropského rozpočtu v roce 2017, 125 1,6 miliard euro eh, vydávají členské státy a proto je také musí zajistit, aby v případě, že dojde k podvodu, se jednalo. Země jako Polsko, ku příkladu, v roce 2016 dostali 10,6 miliard euro, Rumunsko 7,3 miliardy, Slovensko 2 miliardy, eh, Maďarsko půl miliardy a Česká republika také. A tyto země všechny mají velké nedostatky. S tímto návrhem komise konečně získá možnost ty prostředky zmrazit, snížit a nebo zastavit předtím, než se podaří tyto problémy v těch výše uvedených zemích vyřešit. A co je také důležitější, konečně také se bude respektovat eh, práce Olaf, OLAFu. Tyto země musí dodržovat prostředky a znovu finance Evropské unie nejsou dar, jsou to investice. A pak, když se tyto země nedrží, eh, nedrží pravidel, je potřeba jednat. Děkuji. Paní Kienže, jednu minutu. Děkuji. Pane předsedo, jak můžeme chtít od evropských občanů, aby dodržovali principy a hodnoty, které jsou zakotveny ve smlouvě o Evropské unii, když první, kteří neplní tyto povinnosti, jsou členské státy. A také díky příkladu sdílené kultury právního státu je možno posílit důvěru občanů Unii a zajistit efektivní provádění jejich politik. Právě proto ty všeobecné nedostatky v souvislosti s právním státem v členských státech se promítají do zdravého řízení Unie. A proto musí být potrestány, aby se zajistily nejen finanční zájmy Unie, ale také, aby se zajistila důvěra veřejného mínění v Unii a v její instituce. Nechápu důvody, které jsou za pozměňovacími návrhy na zrušení návrhu komise. My naopak musíme spojit své síly, abychom zajistili plné dodržování a podporu práv a hodnot, které dávají legitimitu evropského projektu. Potřebujeme Evropu, která bude chránit své vlastní občany. Děkuji. Děkuji, paní Tomašič, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Unie je postavena na společných zájmech a základních hodnotách a nikoho není eh, třeba poučovat, jak to dělat. Ale nemůžeme upřednostňovat, upřednostňovat zájmy nad hodnotami, když zájmy mohou být. Proto je velice správné, že členské země nemohou eh, pošlapávat hodnoty a zároveň prosazovat své zájmy využíváním společných finančních zdrojů. Eh, my jsme byli svědky velice zvláštních interpretací základních hodnot a pokusy disciplinovat státy, které eh, vnímají věci trošku jinak, to se zde také stalo. To je cesta k politickému monolitu. Já tedy opravdu nepodpořím tady toto nařízení. Děkuji. A nyní paní Broa na jednu minutu. Vážení kolegové, většina euroskeptických eh, poslanců se sem dostane po evropských volbách v květnu a proto Evropská komise zkouší všechno možné, aby proti nim bojovala chce také pozastavit platby členským státům, které by byly obviněny z porušení pravidel právního státu. Komise tím bude moci odříznout od peněz jakoukoliv zemi, která se nebude řídit jejími rozmary. Budou to třeba rozpočtové čistky a to přinese přerušení evropských plateb. To bude neustále vydírání a to je nepřijatelné, protože právě tyto prostředky pocházejí z národních příspěvků členských států. Italská, polská či maďarská vláda, které se tolik komisi nelíbí, byly zvoleny svým lidem a právě proto odmítáme jakoukoliv podmíněnost při přidělování evropských prostředků. Děkuji. Děkuji, pan Deutsch, na minutu a půl. Kedves eh, kollégák, eh, Vážení kolegové, zdá se, že jsme svědky jakéhosi institucionálního fetišismu, eh, čímž jsem překvapen. Protože hlavním cílem Evropské unie a institucí má prý být to, aby existoval právní stát. Kolegové, členské země by se měly soustředovat na zaručení svobody evropských občanů. A v tom by měli dělat všechno, co je možné. Zajišťovat také to, aby Evropa prosperovala. Garance míru, svobody a prosperity. O tom je eh, právní stát. V tom nám má právní stát pomáhat legislativa, instituce, to všechno je tady právě k tomuto účelu. Samozřejmě existují fenomény, které ohrožují právní stát, ale ať se stane cokoliv, Evropská unie nemůže přijímat opatření, eh, které eh, přijímají opatření, jež jdou proti právnímu státu pod záminkou ochrany právního státu. Dá se říci, že se zde v tomto návrhu nařízení nestanoví úplně přesně, jaká pravidla se mají aplikovat, jak přesně má fungovat tento mechanismus, pokud budou přijatá finanční opatření, finanční sankce. Čili my to nemůžeme podpořit a ani vy byste to neměli podpořit. Děkuji, pan Kohn, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Proč dnes zase hovoříme o právním státě? Protože je to téma, na, kterému, na kterém Evropanu záleží. Lidé v mém regionu se mě ptají, proč Evropská unie nic nedělá. Jsou tady regiony, které velice rády přijímají subvence a na druhé straně eh, šlapou po demokratických základních hodnotách. Ano, tady je třeba zajistit, aby se správně využívaly prostředky Evropské unie a jestliže to nefunguje, mohou být zneužívány a mohou být konány podvody. A pak se tedy stává to, že peníze se například k zemědělcům nedostanou, všem mohou za to eh, národní vlády, nikoli Evropská unie. Existují tady eh, mechanismy na zneužívání evropských peněz a ty potom budou chybět jinde, třeba i v jiným zemím. Chceme-li být evropskou rodinou, bude to fungovat pouze tehdy, když budeme své demokratické hodnoty chránit a spolupracovat, nikoli bojovat. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Společný eh, rozpočet to je skutečně páteř Evropské unie a základ solidarity. To znamená, že silné členské země eh, jsou ochotny dávat k dispozici prostředky eh, ze svého. Je samozřejmě jasné, že využívání těchto prostředků eh, musí podléhat kritériím a kdo se nedrží těchto pravidel, nemůže prostě inkasovat miliardy ze společného rozpočtu a tím se těm pravidlům vysmívat. Je to otázka právních jistot, je to otázka eh, jejich kontroly eh, ze strany nezávislých soudů. Jestliže členský zem, jestliže některá členská země tyto principy dlouhodobě nerespektuje, je třeba na to reagovat. Pro nás je velice důležité to, aby eh, do procesu byl více zapojen taky Evropský parlament, eh, pro který je schvalování evropského rozpočtu jednou z nejvyšších priorit. Děkuji. A nyní Catch the Eye. A já přijímám pět, eh, tedy pět žádostí. Paní Šojdrová jako první na jednu minutu. Udělení slova kolegyně a kolegové vidím že někteří předřečníci se obávají zneužití tohoto nařízení proti demokracii. ano stejně jako premiéři našich států zneužívají svého postavení své moci tak pak to riziko nepochybně je i na evropské úrovni ale já se domnívám že principy evropské unie musí být dodržovány a chráněny jak členskými státy tak na úrovni evropské unie a pokud se v tomto případě děje porušování případů musí existovat nástroje na jejich vymahatelnost. já sama jsem několikrát nepodpořila aktivaci článku seven protože podle mého názoru to je velmi silný řekněme krajní politický signál který do značné míry stigmatizuje vládu potažmo danou zemi ukazuje se že tento nástroj není dostatečný k ochraně eh, rozpočtu evropské unie například ochrany eh, právního státu. myslím si že se musíme pokusit nastavit nový ochranný mechanismus. je to lepší než se bezmocně dívat na rozkrádání evropského rozpočtu. děkuji. děkuji Vážený pane komisaři, dámy a pánové, pane předsedo, vážení kolegové, já jsem se velmi pozorně přečetla tuto zprávu, která mě připomíná, připomíná knihu George Orwella. Evropská unie se stává skutečnou farmou, jako v Orvelově knize. Některé členské státy jsou si rovnější než jiné. Mnohokrát se zde hovoří o principu spolupráce a já vím, že pouze na dvě země se tento mechanismus vztahuje. Pane komisaři, pokud chcete, abychom zítra hlasovali pro tuto zprávu, tak nejdříve všechny členské státy musí být předmětem mechanismu spolupráce a verifikace. Zaveďte to do praxe taky u vás, protože jinak nebude rovnost mezi členskými státy. Princip může být dobrý, ale ten postupně znepokojuje. Kdo bude hlídacím psem demokracie v Evropské unii? Když si čtu tu zprávu, tak mám pocit, že nás chce vystrašit. Že zůstaneme s prázdnými kapsami. Uvedu příklad. Říká se, že komise musí identifikovat všeobecné nedostatky na základě všech dostupných zdrojů. Co to znamená dostupné zdroje, relevantní zdroje? Jsou to média, nebo nevládní organizace, nebo kolegové z jiných zemí. To musíme velmi opatrně vzít v úvahu, když budeme o takovýchto věcech hlasovat. Prosím, držte se vymezené doby, aby všichni mohli vystoupit. Pan Marias, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Článek 7 chrání právní stát a hodnoty Evropské unie, ale článek 7 funguje v rámci samotné smlouvy. Jinými slovy, uplatnění článku 7 musí respektovat rozložení mocí v EU. Článek 7 tedy bude fungovat pouze, pakliže EU bude mít určité pravomoci. Samozřejmě chceme bojovat proti podvodům a všeobecným nedostatkům. To ale neznamená, že musíme využívat článku 7 jako politického nástroje pro vměšování se do interních záležitostí nějakých zemí. To by byla neokoloniální politika. Nezapomínejme ani na to, že když fungovala trojka, tak jsme přišli do Evropského parlamentu a odsoudili ji, ale nikdo neučinil žádná opatření, i když to bylo proti právnímu státu, i když nám bylo řečeno, že eh, vykupování bank je eh, porušením veškerého práva, nechali jsme to tak být. Děkuji. Paní Maletič, jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedo. Ochrana lidských práv, lidské důstojnosti, evropských hodnot, právního státu nemá alternativu. A já nesouhlasím s výrokem, že je to otázka ochrany finančních zájmů EU a jejího rozpočtu. Tady jde o ochranu nás všech opatření, která činíme, nelze propojovat pouze s finančními prostředky využívanými jednotlivými státy. Znamenalo by to, že v případě porušení a v případě nefungování systému justice budeme sankcionovat země, které využívají více finančních prostředků a sankcionovat méně země, které mají méně peněz. I když se nám podařilo návrh značně vylepšit, je potřeba jej vylepšit ještě dále, abychom zajistili jednotné provádění ve všech členských státech bez ohledu na jejich bohatství. Pan, Popě, pan Popa má slovo jako poslední. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Rozpočet Evropské unie je velmi důležitý pro všechny občany všech členských států, protože podporuje hospodářský a sociální rozvoj zemí Evropské unie. Já pocházím ze země, kde evropské prostředky přispěly k hospodářskému růstu vytvořili pracovní místa, umožnili modernizovat infrastrukturu či zdravotnictví. Všichni chceme, aby evropské prostředky byly používány co nejlépe v zájmu občanů. Proto máme instituce, které kontrolují používání evropských prostředků. Evropský rozpočet je kontrolován evropskými institucemi a institucemi všech členských států. Ale vytvoření politických kritérií a sankcí je riskantním opatřením. Jde o to vyhnout se situaci, kdy se členský stát může stát obětí politické hry. Nevyplacení evropských prostředků by mělo vycházet eh, ze spravedlivých kritérií, které by neumožnily žádné pochybnosti. Děkuji, předseda přerušuje řečníka, tím jsme ukončili Catch the Eye a teď má slovo pan Ettinger. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jsem velice pečlivě poslouchal, co jste, jste řekli a je vidět, že máte zájem o e, další rozvinutí našeho návrhu a je to vlastně základ a výsledek e, také vaší legislativní práce. E, myslím, že většinově se je tady příznivý postoj k tomuto návrhu komise, ovšem s určitými změnami. Je jasné, že pokud žádáme dodržování právního státu na úrovni členských zemí, musíme totež žádat také na úrovni Evropské unie. A to znamená, že nemůžeme nechat tady prostor libovůli nebo eh, stranění. My jsme tady přeložili návrh, jak pracovat, jak být objektivní, eh, jak eh, respektovat informace třetích stran, soudů a podobně. Prostě eh, vyslechnout si příslušný členský stát, ano, to je důležité a je to pro nás také příležitost k tomu, aby abychom si mohli vyslechnout jeho stanoviska. Samozřejmě, že rada může návrh komise také zcela odmítnout a podstatné je, eh, pokud dojde k nějakému rozhodnutí, je to před soudem obhajitelné. Proto my vlastně eh, říkáme jasně, že tento návrh, pokud ho schválíte, určitě bude přeskoumáván soudem a to, tato judikatura bude důležitá pro budoucí praxi. Já vám tady eh, děkuji a jsem, zajímá mě další vývoj. Děkujeme mnohokrát. A teď se dostáváme ke zpravodajům. Jako první paní Gardia Zabal Rubial na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já to vezmu rychle. Den byl dlouhý a čeká nás ještě několik debat. Souhlasím s tím, co říkal pan komisař. Pečlivě jsem si vyslechla debatu a chápu ty legitimní obavy, které tady zazněly ze strany jednotlivých řečníků. Jsem si jista, že jak pan Sarvama, tak já jsme odhodláni na této zprávě dále pracovat a dosáhnout dohody s rumunským předsednictvím. Proto bych ráda využila tu trošku času, kterou mám, abych poděkovala panu Sarvámovi za skvělou spolupráci. Začali jsme na poněkud jiných pozicích, ale řekla bych, že se nám podařilo spoluprací dosáhnout dobré zprávy. Takže díky vám, pane kolego, a díky všem vyjednavačům za ostatní politické frakce a všem zaměstnancům výboru KONT a výboru BUČ. A děkuji samozřejmě také komisi, panu komisaři Oettingerovi a jeho kolegům, protože i oni hráli důležitou roli v celé věci. Doufám, že to, co jsme vyjednali v posledních měsících, bude eh, zítra na hlasování zde ve sněmovně přijato a že se budeme moci posunout k jednání s rumunským předsednictvím. Děkuji. Děkuji vám. Pan Sarvama má čas na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za jejich příspěvky. Vyslechl jsem si vás samozřejmě velice pečlivě a když dovolíte, vzal bych to poněkud netradičně. Nejprve poděkuji a pak řeknu pár slov na závěr. Takže ti, kterým jsem ještě nepoděkoval, těm bych chtěl poděkovat teď. To je komise, komisař a všichni ostatní stínoví zpravodajové a zejména sekretariát a lidé ve výborech pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu. Ale jak si pak ještě v neposlední řadě bych chtěl říci toto. Chtěl bych zvlášť poděkovat těm, kteří byli konstruktivní Možná ne tak, že by hned z vleku podporovali ten definitivní návrh, ale jednali konstruktivně. Měli třeba výhrady, měli třeba nápady pro nadcházející trialog. No a úplně poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že jsem ve velice těžké depresi. A to z toho důvodu, že takto funguje politika. Slyšeli jsme tady několik lidí, kteří byli hodně neupřímní. Většinou mluvili pouze ke svému národnímu publiku. Já to musím říct. Posledních dva a půl roku vidíme takovou tragickou frašku konsekvencí toho, jaké může být politika dopady pro jeden velký národ a pro celou EU. Jistě všichni víte, o čem mluvím. Bohužel, to je také někdy politika. Takže pojďme se upřímně snažit spolupracovat na lepší Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím uzavíráme tuto debatu. Hlasovat se bude zítra. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva pana Gigolda o zavedení programu Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní. Jako první dostane na čtyři minuty paní Molly Scott Cato. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové, Boj proti daňovým únikům, daňovým podvodům a finančním zločinům nemůže zvládat žádná země sama, vzhledem k tomu, že má přeshraniční charakter. Zvýšená spolupráce a skutečná eh, reakce EU na daňové podvody je nezbytná. Bohužel v radě vlády EU blokovaly klíčové složky, které by eh, zrušily nekalou soutěž v daních v EU a zároveň by zajistily, aby aby platili daně ti bohatí, kteří skutečně mají platit. A zároveň se hovoří ať už společném daňovém základu až k digitální daní. Hovořilo se o přesunu z jednomyslnosti ke kvalifikované většině s tím, že by e, tento parlament měl rozhodovací pravomoc v daňových věcech. Domníváme se, že komise k dosažení tohoto cíle zvolila nevhodný nástroj. E, je Eh, využít ustanovení pasarel, které vyžadují je místo článku 116, eh, vyžaduje jednomyslnost, tak eh, nebude efektivní. Záleží